tato jmenování považována za schválená. Právní výbor předložil eh, tuto opravu k textu, který schválil parlament. Je to oprava k nařízení 596 roku 2009. Je to nařízení Evropského parlamentu a rady, které se týká přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 postupu s kontrolou. Je to čtvrtá část Nyní máme dlouhý seznam čísel, dokument Rady komise a tak dále. To tady nebudu předčítat. Můžete eh, si to prohlédnout na webových stránkách eh, na Science on Direct, tedy parlament přímém přenosu. A nyní se dostáváme k pracovnímu plánu. Eh, finální návrh